takže proto mohou výbory začít vyjednávání. A nyní zpráva z Věvka, jmenovité hlasování, hlasovali všichni. Hlasovali jste všichni kolegové, končím hlasování. Schváleno. Zpráva Svoboda, jmenovité hlasování, zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. A ještě druhá zpráva Svoboda. Zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Melo. Zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Wilmot. Takže Wilmet a Líze, ještě paní kolegyně Wilmot si žádá slova. Jedná se o druhé čtení, kde hlasujeme o pozměňujících návrzích a ten Dlouho se vyjednávalo. Pět let nám trvalo, než jsme se dostali do této fáze a vyjednali eh, tento díl. Zajišťujeme bezpečnost pacientů a vybízíme k inovaci. A mě rozesmutňuje, že pravice v této sněmovně se rozhodla nepodpořit takové zlepšení bezpečnějšího léčení. Takže styďte se. Děkuji paní kolegyni Vilmont, pan kolega Líze. Ještě mikrofon, prosím. Dobrá. Už to funguje. Možná krátké vyjasnění k tomu, jak bude probíhat toto hlasování. Obvykle, když se u druhého čtení a už se doho- došlo k dohodě, nehlasuje, ale jelikož Juky vznesl návrh na zamítnutí a vlastně EFDD jako celek, a já jsem vlastně vděčný, protože zejména v kontextu diskusy diskusi o Brexitu nám to dává možnost, jak jsme zjednoceni. Zbytek tohoto parlamentu vůči Juky kipu. Ano, ano, my se chceme dohodnout o něčem, co poslouží společnému trhu, co zajistí pacientům nejlepší možnou péči po celé Evropě. A já jsem vděčný, že jsme se dostali do tohoto stádia. Samozřejmě radě, komisi, Glenis, ale ještě zejména chci poděkovat svým spolupracovníkům, kteří dělali víc, než museli, abychom se dostali až k tomuto bodu. A tedy eh, pokud to někdo chce zamítnout, tak nás vlastně tak takto podpořil a uznal. Děkuji. Děkuji, pane kolego Líze. A nyní už hlasujeme o e, návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování jmenovité. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto už nemám žádné další pozměňující návrhy, takže e, stanovisko vůči radě e, platí za přijaté a druhé čtení rovněž. A nyní zpráva Líze. Nejdříve návrh na zamítnutí stanoviska rady jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování zamítnuto i zde, už nemám žádné další pozměnící návrhy, tedy proto jsme se stanoviskem rady zajedno a e, ukončena záležitost této. Mm, teď už zpráva e, GIL. Nejdříve návrh na zamítnutí stanoviska komise pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dohoda o prozatímní dohodě už bude jmenovitá. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A přecházíme ke zprávě Ježek a i nyní, nyní hlasujeme o prozatímní dohodě. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování schváleno a proto bylo uzavřeno první čtení. Zpráva Olbricht jmenovitě potřebujeme kvalifikovanou většinu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, e, končím hlasování. Schváleno. A další zpráva Olbricht, tady máme pozměňovací návrhy 1 a 2. Hlasujeme jmenovitě. Am alle Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 3. Zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní usnesení jako celé, jmenovitě rovněž zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Olbricht, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. A přecházíme ke zprávě Ashworth. si návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrhy 26 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 33 jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnout. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 5 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnut 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 30 pro, proti, zdrželi se, schválen. 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 eh, jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. A byl schválen eh, návrh 15 pro, proti, zdrželi se zamítnut návrh 16 pro, proti, zdrželi se zamítnut 35 pro, proti, zdrželi se zamítnut 1 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnut návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Tak a tedy odstavec 37, e, e, první část pro, proti, zdrželi se přijata, druhá část pro, proti, zdrželi se schválena, třetí část pro, proti, zdrželi se schválena, čtvrtá část pro, Proti? To si necháme ještě ověřit. Tedy od čtvrté části odstavce 37. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schválená pátá část. Ještě někdo k pořadu jednání? Technická záležitost. Kdo je pro? Upa- ano, pan kolega Rubik, prosím. Já, pane předsedo, bych si jenom dovolil 37 37.1 bylo zamítnuto, tam jde o obecné právo a zveřejňování, takže tady by už pod pět neměl být přípustný, toho jsem názoru. Pane kolego Ruby, já jsem toho názoru, že ten pozměnící návrh je přípustný, protože tam byl schválen. Ta první část byla schválena, takže potom i ty ostatní čtyři části jsou přípustné ten pozněcí návrh 1 zelených byl zamítnut. Proto pokračujeme právě takto Pozněcí návrhem 9, 17 a pak původním textem. A první čtyři části byly schváleny, takže teď se bude hlasovat o páté části. Kdo je pro? Kdo je proti? I to nechám ověřit. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. A schválen. Šestá část pro, proti, zdrželi se, schválena. A teď poznat nám 10 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut. 41 e, původní text pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že byl přijat, ale raději si to ověřme, zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schválen. Prosím, vyjadřujte se jasněji, to by mi pomohlo. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 27 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 47 původní text ve dvou částích, první část pro, proti, zdrželi se, schválena, druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schválena. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout 20 pro. Ano, takže ještě ověřujeme tu devatenáctku. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se schválen. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 rovněž jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování zamítnuto. E, návrh 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, schválen. 39 takže pozměňující návrh 28 ověřujeme zahají hlasování. Hlasovali všichni, Končím hlasování. A byl zamítnut z návrh 39 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut 11 pro, proti, zdrželi se zamítnut 12 jmenovitě, zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnout 40, rovněž jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnout. A nyní odstavec 58 původního textu rovněž jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schválen. Antrag, Antrag 41 dafür. 41 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 2 eh, a 13 jmenovitě. Zahají hlasování. Am alle abgestimmt? Ja. Hlasovali všichni, končím hlasování. zamítnout. A nyní usnesení jako celek v té pozměněné podobě a jmenovitě, takže hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. A přecházíme ke zprávě Gajer. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Negresku, jmenovité hlasování, kvalifikovaná většina je nutná. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Schváleno. Zpráva Fernandeš, jmenovité hlasování, rovněž je zapotřebí kvalifikovaná většina. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Moráš, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Sargentini, jmenovité hlasování, zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Zdechovský, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Jusmenová, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Grafíny, jmenovité hlasování, zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme k námitce podle článku 106 jednacího řádu povolení geneticky modifikované kukuřice, jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegyně Valenciana a kolegy Diaz de Mary Garcia Consegruy. Hlasování ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Respektive přejete si prověření druhé části, zahajují hlasování jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 59 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Usnesení jako celek v upravené verzi. Zahajuji hlasování jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Já už jsem... Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit... Milé kolegyně, kolegové, eh, eh, čas, který jsme nyní ušetřili, prosím, shodnotíme eh, tak, že bytě od, odejdete ze sálu, pokud si nepřejete vyslechnout vysvětlení hlasování a zejména vás prosím, abyste se nebavili v sále při odchodu.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 Kolega Hrabě Lambsdorff, kolega Kramer, kolego Kramere, Herr Kollege Graf Lambsdorff. Pane kolego Hrabě Lambsdorffe? Pane kolego Hrabě Lambsdorffe? frau kollegin hautala!